na to, že je třeba dále podporovat aktivní činnost nevládních organizací. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Ta debata na toto téma je nyní ukončena a dalším eh, bodem jednání je otázka na radu ohledně eh, řeky Jordánu, zejména jižního Jordánu. Autorem je pan de Castro a má nyní slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. A co se týče řeky Jordán, tato řeka představuje velké dědictví nejenom pro životní prostředí, ale pro zemědělství, hospodářství Izraele, Jordánska a palestinská území. Ta situace, která existuje, nás velmi znepokuje. 98% sladkovodního zdroje dolního toku této řeky je odváděno každým rokem a je zde nebezpečí vysušení. Jedná se o škody z hlediska biodiverzity a také z hlediska přístupu k vodním zdrojům. Středomorské parlamentní schromáždění a další organizace hovořili o tomto zhoršování situace dolního toku Jordánu. I my bychom měli požadovat zásah vlád a místních zastupitelstev, ale také členských států, aby přinesli technickou a finanční pomoc, tak aby se ozdravila tato řeka, tak jak se to říká ve společné rezoluci kterou podepsali všechny politické skupiny. Já jim děkuji za to, že se připojili k této rezoluci. Jedná se o to, abychom měli akční plány v rámci politiky sousedství s těmito zeměmi. Prvním krokem by bylo zahájení společné studie z hlediska situace této řeky. My víme, nakolik voda je ceným zdrojem. Chtěl bych připomenout, že je nutné zajistit spravedlivé rozdělení těchto vodních zdrojů, tak aby se pokryly potřeby veškerého obyvatelstva. Jedná se o nesmírně důležitou otázku, tak aby jsme dospěli k trvalému míru a zajistili stabilitu na Blízkém východě. Máme naděje z hlediska oživení jednání mezi palestinci a Izraelci v posledních dnech řízení hydrovodních zdrojů je podstatným bodem. My si přejeme, abychom co nejrychleji dospěli k efektivní spolupráci mezi vládami, místními zastupitelstvy a občanskými organizacemi v regionech a zemích, kterých se to týká, tak abychom zachránili dolní tok Jordánu. Nejenom z důvodu symbolického významu této řeky, ale abychom také zlepšili životní podmínky místního obyvatelstva. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní za komisi pan komisař File. Pane předsedo, Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem rád, že můžeme nyní diskutovat o kritické situaci v oblasti vody na středním východě, neboť voda je opravdu kritickou záležitostí. Sdílím vaše obavy, protože v této oblasti je opravdu nedostatek vody a její kvalita se zhoršuje a může se to dále zhoršovat v důsledku klimatických změn. My si uvědomujeme, jaké dopady to může mít na e, lidi v této oblasti a také na bezpečnost této oblasti. My se domníváme, že voda musí být také řešena. Vy si všichni uvědomujeme, že EU se snažila povzbudit také mírovou dohodu mezi Palestinou a Izraelem a voda je jedním ze zásadních témat, které musí být vyřešeno eh, a to v rámci témat Jeruzalému, bezpečnosti a osad. Evropská unie si uvědomuje, že dolní povodí Jordánu je velice důležitou oblastí, je také důležitá, důležitá dobrá zpráva tohoto povodí. Proto se, jsme se zapojili do mnoha aktivit na regionální i subregionální úrovni. My podporujeme politiky a reformy, které povedou k trvale udržitelnému řízení vodních zdrojů sousedská politika Evropské unie podporuje opatření na budování důvěry, podporujeme také přeshraniční spolupráci a také jde o to, aby organizace v této oblasti spolu, spolupracovaly. My podporujeme také eh, budování kapacit a sbírání a sdílení údajů, také možnost čištění odpadních vod a také další věci, jako je například bo, zpráva vodní sítě a zavodňovacího systému my se díváme jak na stranu nabídky, tak i na stranu poptávky oblasti vody a budeme se snažit o zřízení integrovaného managementu vodních zdrojů. Evropská unie není sama v těchto aktivitách. Také jsou zde aktivní členské státy a další dárci a my s těmito velice těsně v této oblasti spolupracujeme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní jménem politických skupin máme zde napřed paní Krace jménem EPP. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. Toto je velmi pozitivní krok diskuse o této otázce v Evropském parlamentu. My eh, jsme již měli eh, studie o eh, Jordánu jako řece, Jordánském údolí, kde se hovořilo o možnostech zlepšit situaci. Hovoříme v této souvislosti i o kulturním dědictví, o něčem, co je důležité pro miliony lidí na světě. Má to aspekty týkající se cestovního ruchu, hospodářství a řady dalších věcí. A proto je nutno na problémy ukázat a mobilizovat podporovat eh, snahy eh, řešit eh, problém. Komise to již zmínila, že se o tomto tématu diskutuje a diskutovalo v minulosti. Musíme se zaměřit i na spolupráci na regionální úrovni, protože přístup k řece eh, sousedícími zeměmi je jedna věc a druhá věc je chopit se eh, odpovědnosti eh, za problematiku. Byl vypracován také takzvaný masterplan Izraelem a mm, také dochází k výměně nejlepších praxí a technologického know-how, což je důležité v této oblasti. Stejně tak důležité je eh, uznat, že existuje i reálné nebezpečí, totiž ztráta biodiverzity, nebezpečí sucha, extrémního sucha. pokud dojde eh, ke skutečné regionální eh, spolupráci, pak by eh, měla být ustavena speciální komise pro řeku Jordán a pro dolní tok Jordánu. Bude nebo má být sestavena příslušnými, nebo obsazena zástupci příslušných zemí, to znamená Izraele, Jordánu, Palestiny a tak dále, Libanonu, Sýrie. Doufejme, eh, že eh, plenární schůze podpoří toto usnesení a bude to pak eh, velmi silné poselství z Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji paní Kaiser a jménem socialistů a demokratů. Děkuji, pane předsedo. Bylo řečeno, že situace Mrtvého moře a Jordánu je nesmírně znepokojivá protože pokud nedojde ke změně, tak řeka bude naprosto vysušená. Není tady hnutí na světové úrovni nebo regionální, které by mohlo zastavit tento vývoj. Zatím ta situace, pokud tento, toto hnutí tady nebude, tato situace poznamená výrazným způsobem dědictví a také bezpečnost a vůbec ekonomiku v tomto regionu. Já bych chtěla hovořit o jedné nevládní organizaci, která měla obdivuhodnou iniciativu. Tato nevládní organizace, to, to jsou přátelé eh, řek Středního východu Eh, tato organizace se snažila združit eh, starosty z Palestiny, Jordánu a Izraele, tedy ze států, které sousedí s touto řekou. A tato organizace se pokusila zajistit její setkání a podnítit úvahy ohledně toho, jak řešit tuto situaci. Tato asociace společně se starosty vypracovala zajímavé studie. Jsou to studie ohledně toho, jaké opatření by každá země mohla přijmout a jaký dopad toto opatření bude mít. Jde to od suchých záchodů až po změnu zemědělských postupů, po změnu eh, produktů, které eh, jsou pěstovány. Je tady velká, velká možnost, eh, jak si mít tyto přístupy. To není politický diskurs. My víme totiž, že jakmile hovoříme o vodě v tomto regionu, nabírá to politické zabarvení v tomto regionu. Byla bych ráda, kdyby, Evropa a komise se inspirovaly jednoznačnými závěry zprávy této organizace, zvláště s ohledem na akční plán. Je tady jeden odstavec, odstavec E, který říká, že dochází k nadměrnému využívání izraelskými osadníky. To je pravda, je to prokázáno také zprávou Světové banky a e, mezinárodní organizací Amnesty International. Ovšem e, je pravda, že musíme tedy v tomto duchu podpořit tuto rezoluci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám a nyní má slovo paní Parvanová dvě minuty za liberální skupinu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Jako místo předsedkyně Eh, příslušného výboru jsem měla možnost vidět eh, dramatické poměry eh, řeky Jordánu během návštěvy v únoru. Zvláštní zpráva o situaci řeky poukazuje na skutečnost, že všechny země, zejména Izrael, palestinská samozpráva a Jordánsko, ale také Libanon a Sýrie, musí najít společné řešení dvou nejpalčivějších problémů, a sice nerovnoměrné rozdělení zadržení vody a také ochranu životního prostředí. První krok je identifikován v naší zprávě. Jde o to, že Izrael a palestinská samozpráva se musí shodnout na společná data pro distribuci disponibilní vody a to má být východisko pro další jednání, protože obě strany, stejně tak jako nezávislé zprávy, předkládají různé údaje. Jeden z našich hlavních závěrů je takový, že abychom vyřešili problém vody e, spoluprací, je nutné nutno implementovat plán společné zprávy a rozhodování a společného řízení vodních zdrojů v regionu. Já věřím, že naše zpráva a naše doporučení odpovídají um, um, tomu, čemu, nebo k čemu má Evropská unie nejlepší experty. A závěrem bych chtěla poukázat na to, že sice probíhají eh, snahy o dosažení mírové dohody, máme také odpovědnost nevyužít nebo nezneužít situaci v dolí řeky Jordánu pro politické nebo ideologické účely. Já doufám, že naše debata dnes poslouží zájmům všech stran v regionu a také povede k nestranému závěru a doporučení udržitelného vývoje do budoucna. Děkuji. Paní Auken. Děkuji, pane předsedo. Já naprosto souhlasím s dvěma předchozími řečníky a chtěla bych využít této příležitosti, abych uvedla, že eh, se domnívám, Eh, že jsou velké eh, potíže s tím, aby palestinci se zhostili své odpovědnosti. Oni nemají tuto možnost. Od roku 1967 50 eh, pásma Gazy je okupováno izraelskými osadníky. Navíc tomu 45 procent je vyčleněno na takzvané přírodní rezervy, takže palestinci jsou vyloučeni z těchto území. Problém údolí Jordánu spočívá v tom, že zde nedošlo eh, k skutečným eh, opatřením, byly tady vojenské aktivity. Eh, myslím si, že na to se zapomínalo. Je tady určité poučení, které bychom z toho měli vyvodit. Palestínci musí na sebe upozorňovat a tento problém by měl najít řešení. Nesmíme zapomnout zároveň na to, že palestinské úřady nemohou působit v tomto regionu v souvislosti eh, se současnou situací. Palestinci by měli mít možnost eh, zhostit se svojí odpovědnosti. V tomto smyslu musíme najít globální řešení, které zajistí také eh, účast politických představitelů nejenom z Izraele, z Jordánska a z Syrie. Je nutné, aby se nezapomínalo na Palestince, aby měli možnost intervenovat. Děkuji a nyní pan Tanok. Pane předsedo, voda je velice citlivou záležitostí na Středním východě. V současné době diskutuje Izrael s Palestinou o právech v oblasti vody. Také v rámci kvartetu po podporuje EU vyřešení této situace. A proto musíme vyčkat, jak tato jednání ve Washingtonu dopadnou. Obvinovat e, izraelské osadníky, tak jak to dělá paní de Kaiser, je opravdu to nesprávné zachování řeky Jordánu je velice důležitá věc a samozřejmě jsou i nepřátelé Izraele, jak v tomto parlamentu, tak i jinde, kteří se snaží zneužít této situace a obvinovat izraelský stát. Také Izrael je naším hlavním partnerem při mírových vyjednáváních v těchto oblasti. Děkuji, pan Meyer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, paní de Kaiser vyhodnotila eh, situaci, ale v mírové smlouvě mezi Izraelem a Jordánskem došlo k dohodě z hlediska ekologického ozdravění řeky Jordán za účelem ochrany tohoto povodí. Je to dohoda, je to realita, je to navíc dohoda, kterou Izrael nerespektuje. To je problém, který máme s Izraelem. Roku 2008 prezident Širák vyjádřil výzvu, která se týkala Jordánu. Evropská unie to eh, podpořila. Bylo řečeno, že je důležité vytvořit komisi, trojstané, trojstrané fórum ve prospěch rehabilitace Jordánu a zavedení odpovídající politiky na ochranu vody. Tato smlouva roku, z roku 1994 není dodržována a palestinci jsou vyloučeni eh, z tohoto území, neboť eh, Izraelci jsou na západním břehu Jordánu a palestinci jsou vyloučeni z dolního toku Jordánu. Jsou to Izraelci, kteří okupují toto území. Tato okupace je provázena nezákonným využíváním vody a to se připojuje ještě k problémům eh, trvalé ekologické, eh, trvalého ekologického vývoje v tomto regionu. Doufám, že vzniknou nové čističky. Rok roku 2011 a doufám, že EU bude podporovat tento návrh na vytváření eh, této komise pro povodí Jordánu. Děkuji a nyní máme jednotlivé řečníky. Pan Preda, Vážený pane předsedo, dnešní debata o stavu řeky Jordán eh, je velmi důležitá pro mou politickou skupinu. Příspěvek naší eh, kolegyně paní Kraca bych chtěl výslovně uvítat. Jak známo, organizace zabývající se ochranou životního prostředí již několikrát poukázaly na velmi choulostivou ekologickou situaci v eh, regionu ehm, Jordánu. Zdá se, že eh, řeka umírá, že schne vysychá ale v tisku se dočteme, že navzdory těmto, této situaci dochází nadále ke křtům křesťanů v řece Jordán, ale v roce 2011 by tam už žádná voda nemusela být. Může řeka zcela vyschnout, což bude mít ničivé důsledky na životní prostředí a také na mrtvé moře. Palestinci, Jordánci i Izraelci tím budou trpět a vznikne z toho ekologická katastrofa. Mí kolegové ostatní poukázali na okolnost, která volá po řešení. Stav řeky eh, Jordánu je velmi důležitý pro spolupráci eh, v regionu. Musíme zabránit tomu, aby pouze jedna země využívala Eh, vodu z řeky, zatímco všichni ostatní sousedé k ní nebudou mít přístup. A také z hlediska hospodářského rozvoje regionu může eh, řeka Jordán být symbolem hospodářské, ale i kulturní spolupráce. Bude-li na všech stranách dostatek politické vůle eh, vodní rezervy bohužel jsou stále ještě nevyřešenou otázkou. Děkuji. Pan Derosa. Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych panu Tanoku říci, že vůbec není užitečné ignorovat realitu, že totiž osadníci eh, úmyslně si volí eh, místa, kde mají eh, dobré zásoby vody a tím pádem ubývá zdrojů vody pro Palestince. To určitě není mm, jediný problém, ale důležitý problém. Asi 98 mm, e, zdrojů pitné vody e, řeka Jordán, e, respektive Jordánsku chybí. Je to vlastně řeka, která tvoří hranice mezi několika zeměmi zejména Izrael a západní Jordán. Pokud Evropa sehraje svou roli v regionu řádně, tak eh, eh, může přispět k usmíření tím, že zajistí správné řízení ehm, vodních zdrojů, což je důležité z hlediska hospodářství, kultury, politiky. pokud eh, cokoliv, co je kritikou Izraele, eh, budete považovat za útok, eh, tak to určitě neposlouží věci, pane Tanoku. Na nedávném semináři organizovaném mou skupinou jsme se dozvěděli, že kdysi Eh, Jordán přepravoval 1,3 miliard kubických metrů vody do mrtvého moře, ale příští rok to může být řeka mrtvá, pokud nepřijmeme opatření. Děkuji. Děkuji, paní Tain, dvě minuty. Pane předsedo, chtěl bych Chtěla bych reagovat a odmítnout na mnoho námitek, které zní, že není dobrý čas na projednávání této otázky. Parlamentní otázka byla předložena v době, když jsme ještě nevěděli, že budou opět zahájeny mírové rozhovory tematikou já se již zabývám od 90. let a také se jí zabývá již dlouho parlament. Jde o to, abychom zachovali dolní tok řeky Jordánu před vyschnutím, protože dolní tok, tam už neteče žádná nová voda, je to vlastně jenom odpadní voda. Za rok, za dva bude dolní tok Jordánu praktickou mrtvou řekou to, co mi na usnesení trošku vadí, že Izrael, Jordánsko, Palestinská, eh, Palestina a další země jsou zde označovány za rovnoprávné partnery. Ale Jordán je zóna C, palestinci sem nemají vůbec žádný přístup, nemají žádný vliv, to již bylo také řečeno, že palestinská autonomní správa tady nemůže vůbec nic dělat. A proto se domnívám, že adres státy jsou jiní. A je to také politické téma. Jestliže určitá země, a to je Izrael, 75 zbývající vody na tomto toku využívá, a prakticky palestincům již vůbec neponechá žádnou vodu k životu. Tak je to politické téma, to bylo také určeno smlouvou z Osla, ale zatím jsme neudělali další kroky. V současné době je tady problém, že se palestinci snaží vrtat studny, které jsou však ničeny ze strany Izraelců a také Izraelci nevrtají pro palestince žádné studny, pouze pro ilegálně zřizované osady. A nyní Kill Nielsen. Děkuji, drazí kolegové. Já bych chtěla začít tím, že bych vyjádřila, že jsme uvítali ekologickou eh, koalici, která tady byla v Bruselu. Je to asociace kde jsou zastoupeny všechny příslušné země a byla vypracována vynikající zpráva ohledně rizik vymizení této řeky. Evropská unie poskytuje velké prostředky na projekty ve středním východu. Měla by se angažovat více z hlediska záchraného plánu, kde by se účastnili všichni aktéři regionu. Sýrie, Jordánsko a Izrael odvádějí tu největší část řeky, zatímco palestinci, jak bylo řečeno, mají pouze přibližně 5 těchto zdrojů tomto údolí Jordánu izraelští eh, Izraelci konzumují eh, šestkrát více této vody. Je to důležité zvláště z hlediska znečišťujícího zemědělství, které produkuje eh, produkty, které jsou vyváženy do EU. Rozšiřování těchto osad musí skončit. Stejně musí skončit destrukce ke které došlo v létě z hlediska táborů eh, Beduínů a jejich eh, cisteren vody. Je nutné zajistit spravedlivé rozdělení vody v tomto regionu a to pro nás musí být priorita. Eh, David je dvě lepta. Pan David, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři tato ekologická katastrofa, o které hovoříme, která je sice mimo rámoc EU, ale je to věc, která se nás všech týká. Jedná se o trvale udržitelný rozvoj a to je pojem, který nemá žádné hranice, nezná žádné e, politické rozměry. Jordán patří celému lidstvu, nejenom těm lidem, kteří tam přímo bydlí a to jsou lidé, kterých se samozřejmě eh, špatná voda a špatná kvalita vody a málo vody dotýká. Je třeba myslet globálně. My musíme také celkově myslet globálně, ale musíme také působit na místě, dělat něco proti zhoršování kvality vody a proti špatné správě vodních zdrojů, abychom mohli něco dělat. Proto jsme také rozvinuli institucionální rámec. Máme Unii pro středomoří a také Evropská investiční banka zde bude činná a to je téma, kterým se zabývá také delegace parlamentu Mašrek. My máme možnost vyřešit tuto ekologickou katastrofu, ale především na místě musí udělat něco přímé státy, které využívají tyto fondy. Potom jsou tady ještě dvě věci, ke kterým bych se chtěl vyjádřit. Měla by se vytvořit výbor pro dolní tok Jorgánu a tam by tak, do toho by se měli zapojit také místní činitelé tam může pomoci Evropa. Máme my také mezinárodní zkušenosti, které můžeme předat. Je třeba zohlednit praktiky a metody, kterými se bude pracovat a to znamená, že na tomto projektu by se měli podílet i Izraelci, Jordánci a také Palestinci. Jedná se především o správnou eh, řízení vodních zdrojů a musíme to také vidět v širším rámci. Jedná se o spolupráci o mírovou koexistenci, která má takto být jasně vidět. Evropská unie vyjednává mírový proces a proto bychom se v rámci tohoto procesu měli obrátit také na místní partnery. Paní Senalo. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové problematika vysychání řeky jordánu je nepochybně závažný regionální ekologický problém který ovlivňuje ekosystém celé oblasti i život a zdraví jejich obyvatel

Děkuji a nyní má slovo paní Benarabtatu, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, drazí kolegové, postupné vysychání Jordánu je dopadem dramatu, které prožívá Palestina. Voda je velmi politický problém. Světová banka nám oznamuje, že po dva roky milion a půl obyvatel Gazy nemají dostatek chloru pro ošetření vody. 50 domácností nemělo před rokem 2009, před bombardováním, přístup k vodě. Lékaři eh, bez hranic eh, se snaží eh, instalovat zařízení, ale voda ve většině případů je nespůsobila pro používání velké množství splaškové vody eh, je odváděno do této řeky eh, v oblasti Gazy. Paní Ešton navštívila Gazu několikrát, to je pravda, ale kde je politická odvaha prosadit u Izraele požadavky, které máme v Evropě? Voda má být čistá a má tuto vodu používat, eh, mají tuto vodu používat pouze izraelské osady? Evropská unie by měla pozastavit eh, dohodu o přidružení asociační dohodu s vládou Izraele do té doby, než bude odstraněna nezákonná okupace. Bez spravedlnosti nedojde k míru. my, my attention was diverted for just one Promiňte, moje pozornost byla rozptýlena na minutu něčím jiným a vy jste toho využila. Tak prosím, kolegové, abyste dodržovali svůj časový limit. A to se týká i další řečnice paní Beňové, jedna minuta. Děkuji. Jak několikrát zaznělo v této diskusi, řeka Jordan má nepředstavitelný kulturní, ekologický a hospodářský význam a samozřejmě i politický i strategický. Proto její využívání a zneužívání je dále neakceptovatelné. Od roku 1964 byl její tok odkloněn do Izraele, ale také do jiných zemí, Jordánska, Libanonu, Sýrie a tak dále. Mnohé z těchto zemí řeku ničí a znečišťují podle ochránců přírody kdy um, je zničen téměř celý ekosystém a jeho obnovení by trvalo desetiletí. Podle odhadu je řeka Jordan z ekologického hlediska jedním ze sta nejohroznějších míst na světě. A samozřejmě na tom se podepisuje i skutečnost, že Izrael a okolní arabské státy nejsou schopny dohodnout se na zachování a ochraně řeky a proto jsem přesvědčena, že Evropská unie má a musí eh, do tohoto procesu aktivně vstoupit, například tím, že bychom podmínili finanční pomoc do roz rozvojových projektů blízkovýchodních oblastí obnovou dolního toku řeky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Je přítomna paní Sarbu? Je paní Sarbu přítomna? Pokud nikoliv, tak má nyní slovo pan Huit Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, soutěž o vodu může zhoršovat nebo dokonce eh, vyvolávat konflikt, ať už se jedná o Koš, Kašmír nebo eh, centrální Asijské země, eh, Sudán, Somálí nebo i v eh, tomto regionu, pokud jde o dolní tok Jordánu. Rehabilitace této řeky a spolupráce, která je k tomu nutná, by skutečně mohlo, mohlo na pomoci i mírovým vyhlídkám. Tato řeka je zvětšněna ve svatých knihách křesťanství, islámu a judaismu. Souvisí s Mojžíšem souvisí se eh, proroky a Mohamedem. řeku eh, Jordán eh, překročili starobylé kmeny, docházelo také k řadě zázraků a je proto nutno, aby řeka byla zachována ku prospěchu dnešních generací, ale i budoucích ku prospěchu míru a prosperity. A nyní Catch the Eye tři řečníky. Zde mám zapsané do Catch the Eye paní Bašesku, pan Menčů a pan Melcer. Žádá si slovo ještě někdo další? Paní... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že usnesení, které zaujímá stranické pozice k situaci na Jordánu, neprospěje mírovému procesu na Středním východě. Jedná se o citlivé téma, které možná také bude projednáváno na konci mírového procesu a ne nyní, abychom mírový proces neohrozili měl by být uzavřen regionální mírový akt a my se domníváme, že důležitá je především regionální dohoda. Všechny země ležící na Jordánu musí spolupracovat. 61 z 96 projektů, které zde působí, se týkají oblasti na Jordánu ale žádný z těchto projektů se netýká přímo toku řeky Jordán. Problém obnovy vody v Jordánu má mnoho dimenzí, neboť Jordán má náboženský historický význam. Řeka a její problémy souvisí také s mezinárodní situací a s mezinárodní bezpečností. Já se domnívám, že tato rozprava musí vést k fyzické záchraně řeky a zde nesmíme odsuzovat ani jednu ze zúčastněných stran. Já jsem toho názoru, že článek A není v přímé souvislosti s tématem a může vést k nemilým dopadům. Evropská unie se může také vyjadřovat k této situaci a může také dokonce přispět ke zhoršení situace. Děkuji vám. Paní de Kaiser? Pani Kajzer se chce zúčastnit v rámci postupu Catch the Eye, anebo chcete položit otázku? Chcete být eh, vyvolána v rámci Catch the Eye? Tak dobře, a pan Melca má slovo. Minuta. Pane předsedo, my víme, že hraniční poloha Jordánu má důležitou roli z hlediska politického. E, díky e, smlouvám e, mezi Jordánskem a Izraelem tato řeka přispěla k míru. U Sýrie je to naopak. Je otevřeným tajemstvím, že obava, že Izrael, že Sýrie by mohla odklopat sklonit Izraeli vodu, je důvodem pro izraelské zdráhání se vrátit Golany. E, jestliže teda se řeka Jordan stane stokou, tak to bude asi e, ta cena, kterou e, musíme akceptovat. A pak se také situace na Blízkém východě v dohledné době zhorší, zejména když zvážíme, že existují vůdci Hamásu, kteří hovoří o eh, osvobození eh, celého území od středozemního moře až po Jordán. Ale má to i další důsledky, protože vysycháním eh, řeky Jordán klesá i hladina mrtvého moře a to znamená, že ty důsledky jsou skutečně dalekosáhlé. To musíme zvážit v rámci naší strategie. Dva poslední řečníci, a sice paní de Kaiser a pak paní Nečačova. Paní de Kaiser, jedna minuta. Ano, pane předsedo, děkuji, že mě dáte možnost vyjasnit jeden bod, který jsem měla příležitost zmínit před chvílí přesvědčivým způsobem. Je to otázka využívání, tedy nadměrného využívání osadníky. Já bych vás chtěla upozornit na special report, který byl přijat eh, středomorským parlamentním schromážděním, kde se cituje zpráva World Bank ohledně využívání těchto vod a dále Amnesty Trans, eh, International. I tam jsou uvedeny přesná čísla ohledně tohoto nadměrného využívání. To znamená, že je tam čtyřikrát větší používání ze strany Izraele. Takže to je faktické, jsou tady čísla a není to dokument, který bych vytvořila já. Kyrie Nedelčeva, Paní Jelčeva. Pane předsedo, Evropská unie je zodpovědným partnerem a také nese zodpovědnost za svou zahraniční politiku. My jako investor eh, různých projektů na Středním východě také musíme zpracovat strategii o řece Jordán, která je v této oblasti mimořádně důležitá. E, přátelé země před měsícem varovali, že řeka může vyschnout během jednoho roku. Toto by mělo také zásadní dopady na klimat a také na živobytí lidí, kteří v této oblasti žijí nehledě na pragmatické důsledky, pak musíme říci, že řeka Jordán je především také náboženským a historickým symbolem. A my mezi různými e, e, přístupy musíme nalézt rovnováhu. Děkuji. A nyní za komisi pan komisař File. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, přeshraniční výzvy si vyžadují společné úsilí. Evropský parlament právem obrátil pozornost na potřebu eh, kooperativního přístupu k tomuto problému. Evropská unie podporuje eh, ducha spolupráce, který je zde zapotřebí a obhajuje řešení problému u kořené nikoli pouze léčbu symptomů. Dovolte, abych eh, uzavřel konstatováním, že Evropská unie bude nadále podporovat eh, snahy o zajištění eh, zdrojů čisté pitné vody, o zachování a ochranu životního prostředí. V zájmu lidí regionu budeme podporovat úsilí, které prospějí rehabilitaci řeky Jordánu a e, budoucnosti e, která bude založena na společném e, řízení vodohospodářských zdrojů, protože to je jediné řešení. Evropská unie bude nadále podporovat dialog a také přeshraniční spolupráci v oblasti vody mezi jednotlivými sousedy regionu a bude se snažit o opatření přispívající k důvěry důvěry ale samozřejmě mm, odhodlání a závazky eh, musí plnit i příslušné země. Netýká se to pouze vlády, ale i občanské společnosti. Stejně tak jako v Evropě jednotlivci, společnosti a eh, místní orgány musí přispívat k udržitelnému řízení vodních zdrojů. To je výzva, která stojí před námi především. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A tím uzavírám eh, debatu. Hlasování k tomuto tématu proběhne zítra. Nyní přerušíme naši schůzi do 18. hodiny. Pak eh, zahájíme otázky na radu. Děkuji.